parlament eh, přijal v rámci přípravy přeskumu 2020 smlouvy o nešíření jaderných zbraní a eh, jaderného odzbrojení zpravodajem je Sven Mixer. Eh, první výměna názoru doporučení proběhla 23. ledna. Přijetí v plénu má být ve 14. týdnu, tedy druhou březnovou plenárku. Parlament také rozhodl, že přijme v vlastní iniciativy o výzvách a perspektivách multilaterálních režimů kontroly eh, zbraní a odzbrojování. Spravodem je opět pan Mixer. První eh, úvaha o návrhu zprávy bude po závěrech desáté konference o TNP. Teď eh, mi tedy zbývá jenom přivítat náměstky generálního tajemníka OSN a vysoké eh, reprezentantky OSN pro odzbrojení paní Izumi Nakamitsu a poděkovat za to, že přijela naše pozvání eh, k výměně názorů mezi členy tohoto podvýboru. A eh, tedy zdravím také paní místopředsedkyni Jackie Downs, která je mezi námi. Eh, po naší schůzi v New Yorku v říjnu 2019 v rámci oficiální návštěvy to výboru OSN se nyní scházíme zde v Bruselu, abychom se zaměřili na otázku, která je v posledních měsících byla klíčová, totiž přeskum z roku 2020 eh, smlouvy o nešíření jaderných zbraní a budoucí kontroly jaderných zbraní. Letos oslavíme 50. výročí TNP to je tedy úhelný kámen světového režimu odzbrojení a nešíření jaderných zbraní. Od vstupu v platnost v roce 70 smlouva významným způsobem přispěla mm, k, eh, k tomu, aby zabránila šíření jaderných zbraní. Také, je, eh, také umožnila mírové využití jaderné energetika a vytvořila eh, a přispěla k vytvoření zón, které nejsou vyňaty z jaderných zbraní. V tomto kontextu mm, rychlého zhoršování mezinárodní bezpečnosti význam eh, jaderných zbraní se eh, všem nezvýšil eh, nedůvěra mezi státy, modernizace arzenálů v souvislosti s novými technologií jsou znepokoje. Riziko pro bezpečnosti je důležité za několik měsíců. Dixième processus d'examen. Les négociations seront rendues ta jednání budou ještě složitější eh, vzhledem k nedostatečnému pokroku v eh, souvislosti s Koreou a s eh, mechanismus mm, a um, také um, stávající rozdělení mezi jednotlivými signatáry. A signatáři, to jsou všechno uh, prvky, které činí tuto diskusi velmi složitou. Po nedostatku pokroku uh, během minulé konference v roce 2015 si tentokrát nemůžeme dovolit neuzavřít proces přeskumu bez hmatatelného výsledku. OSN a EU e musí zůstat jednotní a pomoci eh, státům angažovat se do dialogu zaměřeném na výsledky, který by obnovil důvěru a identifikoval eh, oblast, do, možnou oblast dohody. V zájmu zachování světové architektury odzbrojení signatáři TNP musí najít konsensus, jak eh, zachovat a posílit smlouvu a její tři pilíře, které jsou navzájem závislé a doplňují se. Věříme, že všechny členské státy se musí plně angažovat Eh, aby pokročili v jednotlivých etapách, které povedou k jadernému odzbrojení, jako je důvěra, podpora eh, opatření, které mají snížit význam jaderných zbraní, eh, posílení spolupráce mezi státy, omezení rizika jaderných zbraní a z nevyužívání jaderných zbraní jako základní normy. Minulý rok po eh, té, co eh, selhal další významný eh, nástroj kontroly zbraní, smlouva INF, která byla jedním z pilířů mezinárodní bezpečnosti, Evropský parlament mm, apeloval na signatáře Spojené státy a Rusko, aby začaly bilat- konstruktivně bilaterálně jednat a také jednat s dalšími jadernými mocnostmi o eventuální multilaterální dohodě v těchto kategorii zbraní v, eh, pod záštitou OSN. Nyní om, znovu obnovujeme náš apel na tyto dva státy, aby e, zahájili dialog a Mm, usilovali o právně závazný nástroj eh, pro rakety středního a krátkého doledu, doletu. A před eh, přeskumem, před eh, konferenci o přeskumu TNP a prodroužili smlouvu New Start. Jeden nezbraně klimatická změna jsou základními hrozby pro lidstvo. V této chvíli Evropská unie Mm, úzké spolupráce s OSN musí zaměřit své úsilí, eh, aby eh, konference z roku 2020 dosáhla reálného pokroku v oblasti odzbrojení během příštího desetiletí. A nyní eh, mm, mi dovolte, paní, abych vás mohl ujistit naší, o naší plné podpoře v tomto úsilí. A nyní předám slovo paní Nakamicu. Děkuji paní předsedkyně za vřelá slova a věcné vystoupení na začátek naší dnešní debaty. Jsem velmi ráda, že jsem dostala tuto příležitost vyjádřit se před klíčovým výborem Evropského parlamentu, který se zabývá otázkou odzbrojení. Já se budu zvláště zabývat zvláště eh, nadcházející konferencí, 22. konferencí na téma nešíření jaderných zbraní NPT, která nás čeká. A také se chci věnovat otázkám nové vize odzbrojení a kontroly jaderných zbraní. Hlasy, které zaznívají na toto téma, jsou často velmi vyhrocené, v řadě částí světa, včetně hlavních měst Evropy a jde velmi často o roli Evropské unie v této oblasti, která je otázkou, co se týče členů Evropské unie, tak já věřím tomu, že odzbrojení, odzbrojení je otázkou národní bezpečnosti a v OSN často hovoříme o zhoršující se situaci bezpečnosti. A já si myslím, že vy to na svém kontinentu akutně pociťujete. Dovolte mi hned zpočátku říci, že my v OSN sledujeme otázku nešíření jaderných zbraní, odzbrojení jako něco, co je nástrojem zajištění bezpečnosti. To nejsou utopecké sny. Nám jde o to, že chceme se opravdu zasadit o odzbrojení proto, že chceme zajistit bezpečnější svět. To je ten důvod. A z tohoto hlediska chci říci, že transparentnost kontroly zbraní, vytváření důvěry, transparentnosti, vypořádání se s předchozí studenou válkou a jejími dopady, to vše probíhá proto, že řada zemí se domnívá, že nástroje tohoto typu jsou skutečně tím, co je záhodno učinit v zájmu národní bezpečnosti. A vy jste, paní předsedkyně, již sama zmínila smlouvu INF, která vznikla proto, že probíhala krize mezi evropskými státy týkající se zbraní. A zvláště kvůli INF v tuto chvíli evropští občané jsou v situaci, že opět čelí tomuto riziku eh, zbraní středního doletu. Je to zrůstající pocit, který zaznamenáváme a zdá se, že Prostředí je v tuto chvíli nepředvídatelné a nestabilní, alespoň tak toto pocitujeme a proto máme tak vyhraněné stanovisko k dané věci a chceme se zabývat touto debatou nešíření, od, odzbrojení a kontroly zbraní. Je to nutnost v daném prostředí. V následujícím roce, v roce 2020 je to téma ještě důležitější než kdy v minulosti. Je to plán, který představuje jak další příležitost týkající se odzbrojení a také vypořádání se z riziky, která nás trápila. Ta přeskumná konference, ke které se ještě vrátím za chviličku, je pro nás velikou nadějí. Evropská unie a její členové se již vyslovila a podpořila odzbrojení a nešíření a kontrolu zbraní. A vaším cílem je cíl obdobný, jaký sleduje OSN. My jsme se snažili o úplné vymícení jaderných zbraní a všech zbraní. Eh, masového ničení a proto bych chtěla poděkovat Evropské unii za to, že podpořila OSN a že se vyslovila v tomto smyslu. Pro nás je to významné. Já nevím, jestli o tom víte, ale generální tajemník OSN v květnu 2018 oznámil svůj plán odzbrojení pro společnou budoucnost, což je zastřešující nikoli však vyčerpávající vyhodnocení stávající situace, je to komplexní vyhodnocení a to také přehled praktických doporučení, jakým způsobem by členské státy OSN mohly postupovat a prosadit odzbrojení. Je tam 40 velmi konkrétních a praktických kroků, která, které se doporučují. A já jsem opět velmi vděčná za to, jak Evropská unie podpořila a prosazovala celou řadu těchto kroků. Je mi vždy potěšením v OSN spolupracovat s členy Evropské unie v dané věci. A v tuto chvíli mi dovolte říct pár slov o konferenci NPT. Ta se bude odehrávat v New Yorku od 27 dubna do 22. května. Je to velmi důležitý okamžik. Je, bude to 50. výročí platnosti NPT a 25. výročí jejího obecného rozšíření. Tato dohoda, na tom se zřejmě shodneme, je něčím, co zajišťuje velmi hmatatelné výhody z hlediska bezpečnosti pro všechny. Například NPT zavazuje všechny k, k tomu, aby nepořizovali a nevyráběli jaderné zbraně, což je velmi důležité z hlediska mezinárodního společenství. To je jeden závazek. Pak je v NPT právně závazná povinnost všech smluvních stran zasadit se o vymícení jaderných zbraní, včetně všech závazků, které přijali vůči pěti jaderným státům podle eh, definice NPT. a Je třeba být pyšný na výročí, které nás čeká na této konferenci a my v OSN opravdu chceme využít okamžiku a připomenutí si vzniku této smlouvy. Ovšem stále před námi stojí určité potíže. Dovolte mi upozornit na tři z nich. Jednak zhoršující se celosvětová situace v oblasti bezpečnosti, na to jsem již upozorňovala. To má hmatatelný dopad na vyjednávání ohledně dohody MPT. Samozřejmě jsou zde stále více nepřátelské vztahy mezi těmi pěti jadernými státy. I to je zdrojem velkých obav. Do této chvíle těchto pět států vždy sdílelo velmi vyhraněný zájem na tom, aby NPT byla dohodou, která je života schopnou a zdravou. Byla to dohoda mezi těmito pěti státy. Nebo schoda mezi těmito pěti státy. Ale tato schoda mezi nimi v tuto chvíli jemně řečeno ochabuje. To jsou strategické problémy, s nimiž se musíme potýkat. Dále jsou zde otázky regionální. A ty pravděpodobně budou naše situaci dále komplikovat. Zvláště jde o pokračující neschody ohledně otázek jaderných programů Iránské islámské republiky. Já vím, že to je zdrojem velikých obav i ve vašich řadách a v kontextu MPT je to zdrojem obav. Zrovna tak. Dále je zde dovolíte mi říci, určitá frustrace mezi státy, které eh, nepatří mezi jaderné státy, pokud jde o nedostatečný pokrok v oblasti odzbrojení. Jsou zde povinnosti a závazky, které plynou z dohody MPT, ovšem došlo k jen neznatelnému pokroku v této oblasti, zvláště v posledních letech, a to pochopitelně působí řadu potíží a frustrace mezi nejadernými státy. A pak je zde eh, neomezené rozšíření MPT v roce 95. To znamená implementace dohody v tři pilíře. Nešíření, odzbrojení a, a míru milovné užití, mírové užití eh, jaderné energie. My už jsme hovořili o otázce modernizace, o otázce odzbrojení. Zde je, to, je tato dohoda nebo schoda najednou spochybňována a je to zvláště naléhavé tam, kde hovoříme o závazcích odzbrojení z roku 2000 a 2010 a kdy chceme tyto závazky podrobit přeskumu. To jsou tři hlavní výzvy, které jsme zaznamenali předtím, než nastane konference. Členské státy, smluvní státy se věnovaly úvaze na téma formy konference v roce 2020 věnovaly se úvaze, jaké otázky by měly být eh, projednávány. Probíhala celá řada konzultací. Samozřejmě existuje řada otázek, které nelze vyřešit před konferencí samotnou smluvní státy se zavázaly účastnit se konference, která bude trvat měsíc. To znamená, že debaty v New Yorku budou probíhat velice intenzivně, ale můžeme už tuto chvíli poukázat na několik prvků, které zřejmě budou součástí jakéhokoliv výstupu z konference, nebo doufejme, že tomu tak bude, že takovéto výstupy zaznamenáme v květnu letošního roku. Za prvé doufám znovu potvrzení závazku které zazněly na předchozí konferenci a pak nový politický závazek zrychlit implementaci včetně specifikace konkrétních referenčních bodů. Musíme sledovat pokrok, musíme sledovat dění a monitorovat vše. Pak je to přístup k mírovému užití jaderných technologií, zvláště jde o ty, které umožňují naplňovat nebo zprůchodnit eh, naplňování cílu udržitelného rozvoje. Pak jsou zde závazky týkající se nešíření, zvláště ve světle možné zranitelnosti jako jsou nové technologie, o kterých jste již hovořila, paní předsedkyně, zvláště ve světle těch je potřeba to zvážit. A pak eh, praktická opatření. Samozřejmě bezpečnostní otázky jsou v tuto chvíli komplikované, ale my jsme schopni z pragmatického hlediska podniknout mnohé. Jsme schopni se připravit na svět, který bude prost jaderný zbraní. Jsme schopni vypořádat se s některými riziky, podpořit iniciativy na téma ověřovacích standardů týkajících se závazku nešíření. Toto všechno jsme schopni učinit ještě předtím, než se sejdeme. Jsme schopni hovořit o postupech, kapacitách, jakým způsobem se bude ověřovat situace odzbrojení. To vyplynulo v rámci procesu přípravy. Dobré zprávy jsou v tom, že eh, navrhovány předseda velvyslanec Gustavo Voleben bude v zítra v Ženevě a já tam zítra jedu a těším se na setkání s ním. Budeme hovořit o jednotlivých těchto otázkách s tímto nominovaným eh, předsedou podrobněji. A je to v souvislosti s obecnými debatami, které probíhají v Ženevě. Opět musím říct, že Evropská unie uh, podpořila přípravu těchto zasadání a podpořila konzultace smluvních států, za což jsme velice vděční. Nakonec tady mohu říci, že dialog a uznání těch legitimních obav jednotlivých smluvních států, zvláště s ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci v duchu flexibility, to jsou tři prvky, které jsou základními předpoklady úspěšného vyjednávání. A vůd, vůdcovská role států, jako jsou členské státy Evropské unie, ta je zde naprosto zásadní, jelikož tyto mohou sehrát roli jakéhosi mostu, mohou zprůchodnit dialog, mohou se zasadit o dialog, který bude hledět dopředu a bude se snažit a bude usilovat o ambiciozní cíle. Některá stanoviska jsou do veliké míry rozporuplná, proto spoleháme na členské státy Evropské unie, aby se zasadili o dialog a aby oslovili ty státy, které jsou vstřícné, flexibilní a jsou schopny vyjednávat a v duchu kompromisu, aby takovýto dialog Evropská unie moderovala. Já budu moc ráda pak, že se této role zhostíte. Evropská unie zároveň má v rámci NPT pět jaderných států a má silné vazby na zbývající tři státy. Myslím, že z hlediska odzbrojení to byl velmi vyhraněný argument z hlediska bezpečnostních eh, opatření z hlediska členských států a Evropské unie jako celku proto tyto mohou sehrát na konferenci samotné zásadní roli a proto bych ráda řekla, že tato konference bude společnou odpovědností všech a my vždy poukazujeme na to, že zvláštní odpovědnost zde nesou právě ty dva státy, které mají největší jaderný arzenál. Ovšem, konference jako taková je akcí všech akcí společnou a proto spoléháme na vůdcovskou roli Evropské unie, aby nás tato vedla a zasadila se o úspěch když se zaměříme na nadcházející tuto konferenci, eh, řekla jsem, že je třeba hledět do budoucna a vzhledem ke změnám, ke kterým dochází v bezpečnostním hledisku, je třeba v tuto chvíli se snažit zaměřit na období po konání konference v roce 2020. Já myslím, že celosvětové dění, jako je technologická revoluce, jasně ukazují na to, že stávající smýšlení o odzbrojení, které se většinou opírá o poznatky z studené války a o období po skončení studené války, je v tuto chvíli opravdu třeba prověřit a revidovat. V tuto chvíli je bezpečnostní situace do velké míry multipolární, je to jiné prostředí, které je do velké míry ovlivněno technologiemi. My se často zamýšlíme nad výzvami, ale výzvy často přinášejí příležitosti a to zvláště v oblasti právě těch metod, o kterých jsem hovořila, metod ověřování. To vše dohromady vedlo řadu zemí a řadu expertů k tomu, aby začali apelovat na vytvoření nové vize. Nové vize kontroly zbraní a odzbrojení. To jsou hlasy, které zaznívají a já je slýchám od téměř všech eh, smluvních států, včetně členských států Evropské unie. Abych to řekla zcela jasně, taková nová vize nesmí být o tom, že bychom vše, čím jsme se do této chvíle řídili, hodili do koše. Eh, Generální tajemník to řekl zcela jasně. Snažme se o to, abychom zachovali a ochránili nástroje, které v tuto chvíli máme, jimiž disponujeme. To jsou ty, které do této chvíle zajistily bezpečnost našeho světa. Já si myslím, že jsme si všichni vědomi toho, že diskuze o nových postupech a přístupech ke kontrole zbraní zabere nějaký čas. Mezitím se však musíme maximálně vynasnažit o to, abychom zachovali to, čím v tuto chvíli disponujeme. Ovšem z hlediska OSN řada klíčových principů, které fungovaly, které nám pomáhaly, by nadále měly být základem celosvětového přístupu k odzbrojení. Jsou zde dvě velmi důležité otázky. Vymícení eh, jaderných zbraní a ochrana před jiným než mírovým užitím. To je nadále středobod smyšlení OSN a mezinárodního společenství. Myslím, že je to sdílený cíl, svět, který je prost jaderných zbraní. To musíme všichni prosazovat a chránit. Za druhé, co se týče technických přístupů k otázce odzbrojení, klíčový princip, jako je ta ověřitelnost, odzbrojení musí být o mnohem více, než je než jsou slova. Musí být třeba to ověřit, musí to být uh, nevratné a musí to být řešeno transparentně. To je dal, další velmi důležitý bod. Pak odpovědnost, prosazování všech pravidel, to musí být základ a podklad jakékoliv práce v oblasti odzbrojení. To jsou principy, o nich jsme přesvědčeni, ať už nakonec volíme jakýkoliv přístup, který bude vyhovovat situaci 21. století, tak přesto se chceme řídit těmito principy. Zároveň musíme vyhodnotit, co v tuto chvíli existuje, jakým způsobem je dána realita 21. století, o co se můžeme opřít. A dovolte mi několik příkladů toho, nad čím se podle mého máme zamyslet z hlediska zpracování nové koncepce odzbrojení. Jednak se domnívám, že bychom měli zvážit všechny Eh, jaderné zbraně, je způsob jejich likvidace a v tuto chvíli jsme řešili různé typy arzenálu, ale my musíme řešit i kvalitativní aspekt jaderných zbraní. Nemusím vás na to některak upozorňovat, ale myslím, že je potřeba na to o, o tom hovořit jediná kategorie v tomto století tedy eh, je těchto, těchto zbraní. A samozřejmě musíme zajistit odpovědnost za využívání těchto zbraní. To je prioritou OSN. A dále musíme dále prosazovat zákaz biologických zbraní a musíme zajistit rámec, který bude mm, nabízet možnost koordinovaného postupu ze strany všech států. Také bychom měli řešit otázku, kter, o které jsme už dávno měli hovořit, a to je otázka e, jaderných raket, která zároveň podkopává jistotu bezpečnosti, zvláště s ohledem na Střední východ rakety jsou velmi komplikovaným tématem, zde nejsou žádné mezinárodní závazky, ale myslím, že nadešel čas, abychom se i této otázce věnovali. A zároveň bychom měli řešit otázku protiraketových systémů, zvláště těch eh, obraných systémů. Strach z nich je velmi hluboký. A já jsem již hovořila o otázce regionální, která znamená, že musíme posílit regionální přístup k odzbrojení, včetně lepšího rozvoje opatření na vybudování důvěry. Já konkrétně řeknu, že odzbrojení skutečně musí být řešeno v rámci politického vyjednávání o řešení sporu. Nemůžeme o odzbrojení hovořit čistě v technickém kontextu. Musíme posílit transparentnost systému nových zbraní. I to je velice důležité, zabývat se novými technologiemi a zároveň my v OSN máme velmi vyhraněné stanovisko k opatřením na ochranu civilistů. Zde jsme již zahájili určité kroky. Také bychom měli řešit paralelní příslip a, technologi- a e, výzvy technologií, jako jsou kybernetické technologie, 3D tiskárny a tak dále. Pak je zde oblast e, pil zbraní a tak dále. Pak bychom měli řešit eh, dopad jednotlivých typů zbraní. Jed, různé zbraně mají různé totiž eh, různá rizika na muže a ženy, dívky a chlapce. Zde je to genderově rozlišeno a Evropská unie musí podpořit OSN v tom, abychom si udělali lepší představu o těchto rozdílech. A pak bych také ráda upozornila na další věc z hlediska OSN. Já doufám, že mezinárodní společenství uzná důležitost vícestranného řešení. Já zde hovořím o odzbrojení, hovořím zde o celé síti různých opatření, nástrojů, jsou to bilaterální schody, ale zároveň je velmi důležité zabývat se těmi řešeními, která jsou vícestraná. A to je důležité jak pro Evropskou unii, tak pro OSN. Zde máme všichni velmi důležitou roli a poté, co proběhne přeskumná konference NPT, by OSN rádo, ráda využila své síly svolat různé subjekty, různé smluvní státy a další, abychom provedli společně další následnou analýzu opět s výhledem do budoucna kdybychom se snažili zamyslet nad tím, jaké bude nejlepší načasování, nejlepší takové takovéto akce. Děkuji. A nyní se podíváme na roli Evropské unie a zároveň členských států, jednotlivých členských států Evropské unie a Evropského parlamentu, teda vás. EU i její členské státy již nyní hrají velice důležitou roli, pokud jde o celé toto mezinárodní společenství, které bojuje za odstranění jaderných zbraní EU podporuje OSN v této oblasti nejenom finančně, je to i politická podpora samozřejmě, ale měla bych se zmínit o tom, že vaše finanční podpora je zásadní. Nejenom, že podporujete jednotlivé projekty, které povedou k konferenci ohledně revize MPT dohody, ale zároveň podporujete různé projekty, které se týkají FNCP, štěpného materiálu, různé mezinárodní úmluvy, rakety středního dohledu. Všechno toto jsou velice důležité instrumenty, nástroje, které by měly být čím dál tím více rozšířeny, internacionalizovány v tom nám pomáháte. No a potom je to i záležitost, která se týká nešíření jaderných zbraní a stavu poté. Víte, že OSN trpí finančním nedostatkem, to je opravdu zásadní, dokonce ani topení a elektřinu nemůžeme využívat permanentně, čili v 6 hodin večer všechny tyto utility zavíráme, proto projekty, které podporuje Evropská unie, jsou zásadní. Společně s členskými státy hm, hraje EU zásadní roli jakožto politický aktér v jednání o ozbrojení po teda na půdě například rivalného zhromaždění nebo jednotlivých schůzek subjektů hm, ohledně biologických zbraní, konvenčních zbraní a tak dále. Bezpečnost evropských občanů je něco, na co má dopad úspěch či neúspěch právě eh, těchto opatření v oblasti nešíření jaderných zbraní. Právě proto si myslím, že Evropská unie i její členské státy mají právo, aby její hlas zazněl na těchto různých platformách ohledně těchto různých zbraní. Členské státy EU hrály důležitou roli a hrají důležitou roli, včetně různých iniciativ které podporují ozbrojení štokholmská skupina, která podporuje dohodu NPT nebo německý, německá iniciativa Dialog o raketách, který byl zahájen, rovněž důležitý nástroj, pomáhá pokročit v diskuzích um, ohledně těch oblastí, mm, které, na které se zrovna tato smlouva o nešíření nezaměřila. A Evropská unie je rovněž takovým průkopníkem ohledně reportování a závazků v oblasti transparentnosti. My máme některé mechanismy pro vykazování, jež posilují transparentnost a jsme rádi, že vy tyto opatření a nástroje berete skutečně velice vážně. Všimla jsem si i zvýšený zájem v oblasti eh, odzbrojování i na straně Evropského parlamentu jiných parlamentů, ale včetně vašeho parlamentu. Byla jsem nesmírně potěšena, že jsme vás v říjnu loňského roku mohli přivítat na půdě OZE na jedna z věcí, která byla pro mě takovou opravdu výjimečnou. Že ta diskuze byla skutečně o obsahu. Nešlo pouze o politická gesta. Bylo vidět, že vás velice seriózně zajímá tato problematika. A tento zájem považujeme za velice důležitý. Jsme vám za to vděční. Jsem ráda a doufám, že v tom budeme pokračovat. A různé národní parlamenty i členských států Evropské unie, dokonce i zástupce těchto národních parlamentů jsme měli privilegium u nás přivítat. Tento zájem nás nepřekvapuje. Jde i o to, že vaši voliči, vaši občané mají čím dál tím větší zájem o tuto problematiku, protože jde samozřejmě o jejich vlastní bezpečnost, pocit bezpečí na vašem kontinentu. Proto bychom rádi pokračovali ve spolupráci s vámi a dále posilovali tyto diskuze Těšíme se za několik měsíců, že k tomu budeme tuto konkrétní příležitost revizní konference. No a nyní samozřejmě se těším i na názory a poznámky, připomínky vás, poslanců Evropského parlamentu, právě díky takovým diskuzím a dialogům získávám velice zajímavé informace, které poté předávám dalším kolegům, regionům, pomáhá nám to v dalším rozvoji našich plánů. Čili nyní opravdu mm, ještě jednou děkuji za toto formální setkání a budeme, jsem připravena odpovědět na otázky. Ano, a nyní to bude Jackie Jones, která je místo předsedkyní pro delegace pro vztahy se Spojenými státy a poté budou mít možnost vystoupit ostatní poslanci, poslankyně, kteří jsou dnes zastoupeni. Děkuji za slovo, děkuji, děkuji za možnost eh, a ráda bych poděkovala všemu podvýboru za to, že nám umožnil naší delegaci pro Spojené státy se zde eh, rovněž zúčastnit vašeho jednání a přivítat mezi námi paní Nakamicu. Vítáme vás, jsme rádi, že jste mezi námi a velice nás potěšil ten přehled všech těch výzev, kterým čelíme nejenom, že protože pocházím ze země, která na konci tohoto týdne opustí EU, ale i proto, že máme obrovské obavy ohledně všech těchto bezpečnostních problémů pro naše občany v Británii. Ten váš úkol rozhodně není jednoduchý. Ten mezinárodní kontext ne vede k nějakým velkým optimistickým myšlenkám, pokud jde o mír, stabilitu v různých částech světa. Proto bych chtěla říct, že OSN není osamoceno v tomto úsilí a boji a že EU bude podporovat vaše hodnoty, principy, zásady, což je v souladu s vaším mandátem. Proto bych ráda opravdu podpořila tato stanoviska JCPOA, tento mechanismus, před, eh, víte, že Velká Británie, Francie, Německo ho podpořili na základě koordinace s, vysokou, s vysokým představitelem pro oseveče a my skutečně doufáme, že nalezneme společný rámec pro pokračování v tomto dílu. EU by měla nadále být zavázána dohodě JCPOA e, s Iránem a nalézt řešení s relevantními aktéry pro nalezení eh, řešení, protože to je jediný nástroj, který nám umožní dosáhnout míru a stability v tomto regionu regionu. Je nám nesmírně líto, že Spojené státy a Rusko se stáhly z INF smlouvy, že mm, my skutečně chceme, aby opětovně začali vyjednávat pokračování této smlouvy, aby byli odpovědní a aby opravdu byli mm, odpovědní i k jaderným zbraním, jejich skladování a tak dále. EU by měla využívat veškerých nástrojů i soft síly Mm, tak aby ty zbraně, které se rozvíjí, aby opravdu nešlo k nějaké diverzifikaci těchto zdrojů, posilování atomového arzenálu a tak dále. Dále je to e, dohoda o nešíření jaderných zbraní, to musíme podporovat a žádat ostatní země, které tak ještě neúčinně, aby je ratifikovaly. Nesmíme si zahrávat s ohněm. Rizika jsou obrovská. Vy jste se zmínila o několika těchto rizicích. E, já, jestli dovolíte, drony například, krom, kromě kyberprostoru a tak dále. To všechno vyvolává veliké obavy. Zároveň bychom měli podporovat eh, komplexní dohodu, pokud jde o zákaz eh, na eh, testů nukleárních zbraní organizaci, která, se, která to pokrývá a zároveň udělat vše pro to, abychom zabránili škodám na ekosystémech i našich občanech. No a dále je to genderová záležitost. Vy jste se tam zmínil impact celé této oblasti. Já s tím to, mohu 100% podepsat, protože většina nejzranitelnějších, bohužel samozřejmě víme, o koho jde v tomto ohledu a pokud tam nebude analýza dopadu genderového charakteru, tak samozřejmě tím nepřispějeme k potřebám našich občanů um, globálně řečeno. Takže ještě jednou děkujeme za to, že se mezi nám Děkujeme jestli dovolíte, tak my bychom nyní dali možnost našim kolegům a potom byste reagovala. Takže já jsem už před chvíličkou se o tom zmínila mm, kolega, který je zpravodajem pro otázku nešíření jaderných zbraní, dostane slovo jako první. Děkujeme. Děkujeme, vážená paní zástupkyně generálního tajemníka. Já jsem nesmírně rád, že se opět vidíme po schůzce v New Yorku. Několik poznámek a otázek. Vy jste se zmínila o tom, že EU a členské státy EU se vždycky snažili o odzbrojení. Já si myslím, že ze zjevných důvodů studená válka například, evropský kontinent byl považován za nejpravděpodobnější jaderné hřiště mezi velmocemi. Pokud jde o EU, mnoho EU zemí, tak tam je ta situace ještě více komplikovaná. Ano, máme zde dva z těch pěti nukleárních států. 20 z našich členských států je zároveň členem NATO, je to konsenzuální aliance. My jsme se o to vždycky snažili. Mm, pokud budou jaderné zbraně ve světě, tak eh, to budou aliance, které <laughs> ale budou mít jaderné zbraně k dispozici. A pokud je ale o tu konferenci, která by měla zrevidovat NPT, my jsme vedli minulý týden rozsáhlé diskuze s odborníky k tomuto tématu a jedním z našich um, protějšků řekl, že v podstatě úspěch i neúspěch této konference může být relativní. Že každá druhá konference v minulosti nedosáhla konsenzu v této oblasti nešíření vrej a dokonce i když se objeví taková deklarace konsensuální, tak většinou je to dohoda, která je založená na tom nejmenší společném jmenovateli, čili jak byste se na to podívala z vašeho pohledu? Co to znamená úspěch takové konference politicky nebo nějaká dohoda ohledně konkrétního dokumentu? To by představovalo nějaký úspěch? A když jde o samotnou podstatu této konference, co by bylo podle vašeho názoru úspěchem No a pokud jde o ty out, takzvané outliers země, víme, že samozřejmě, že tato země pokrývá i ty nukleární státy, ovšem jsou zde země, které v podstatě de facto jsou takovými zeměmi a takový status teda bez nukleárních zbraní do budoucna, v blízké budoucnosti asi nezískají, čili ano, tak takové té situace, například v roce 2002, kdy svět byl na pokraji jaderné války, standoff mezi Indií, Pakistán, Kašmír, to je jeden z problémových regionů. Ta velká výzva nešíření těchto zbraní, ekipark síť a tak dále, čili různé aktivity, které se toho týkají problémy, které jsou propojeny s touto věcí. Čili jak s těmito outliery, s těmito zeměmi můžeme jednat, jak je získat pro dohodu NPT. A poslední otázka se netýká konference o revizi NPT dohody, ale jsou zde potřeby, které bude muset řešit po konferenci. Antibalistické systémy INF dohoda. Problémy se smlouvami, od kterých se odstupuje ehm, to, že američané se stáhli z této dohody například. ruské aktivity rozvoj systému, které by jinak byly zakázány touto smlouvou, pokud by ještě byly členy? No ale je zde mnoho zemí, které nejsou vázány touto dohodou. Jsou, jsou zde bilaterální dohody, právě proto by to mělo být multilateralizováno. Takže co, čemu byste dala přednost těchto smluv nebo nějakou, nějakou, řekněme, jinou formu dohody, multilateralistický přístup této dohody, pokud jde o um, protiraketové systémy například. Děkujeme za EPP, pan Chris Peters, děkuji za slovo, paní předsedkyně. A rád bych poděkoval zástupkyni OSN za to, že mezi nás přišla do Evropského parlamentu. Já jsem rovněž měl tu čest být součástí delegace, která byla v New Yorku. Já jsem se podívala na poznámky z října loňského roku. A vy jste opětovně zdůraznila jednu věc. Evropská unie je velice silným partnerem v oblasti diskuzí o ozbrojení a já věřím, že budeme nadále tímto silným hlasem z OSN a že dosáhneme konkrétních výsledků. To je ta první věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Druhá věc, a to jste se o tom rovněž zmínila, pro Spojené státy je velice důležité eh, pro mm, OSN je velice důležité, protože je to vlastně agenda, eh, kterou prosazuje i generální tajemník a já věřím, že společně s členskými zeměmi EU i ostatními partnery nalezeme požadované řešení. A dále třetí věc. V New Yorku jste se zmínila o tom, že potřebujeme novou vizi, nový přístup, mm, umělou inteligenci, kyberprostor, a rovněž si pamatuju, že jste řekla, že potřebujeme hodně expertních informací, odborníků, kteří by jasně řekli, co to jsou ty nové technologie, co nám přináší. A že tyto nové technologie by snad mohly představovat určitá rizika. Proto se chci zeptat, jaká je stávající situace u této potřeby pro tyto expertní stanoviska. Velice silnou, jasnou diskuzi například především těch dvou oblastí umělé inteligence a kyberprostoru. V New Yorku jste řekla, že potřebujeme asi tak čtyři roky nějakých formálních diskusí, které by nám umožnily získat dostatek expertních dovedností a informací, ze kterých bychom mohli vyvodit určité výsledky a vytvořit nový přístup či novou vizi. vztahy mezi Spojenými státy, Čínou, Severní Koreou, Iranem, ale především USA, a Čínou, jsou velice důležité. My potřebujeme politické vůdcovství, které by nalezlo řešení určitých problémů. A proto se chci zeptat, zda je zde dostatečné politické vůči postavení nebo nějaká politická vůle, pokud se podíváte na diskuze mezi Spojenými státy, Čínou, Ruskem, to všechno je důležité, čili moje největší obava je, ano, odborníci, to je dobré, ale je zde dostatečná politická vůle, politické vedení. Evropská unie je sice silným partnerem pro hledání řešení, ale budeme v následujících několika letech mít dostatečné, um, dostatečnou vůli vyřešit tyto problémy. Děkuji. Phil Bennett za Renew. moje otázky už v podstatě byly položeny. Já jsem chtěl slyšet nějaký komentář k tomu, zda nebo jaké úsilí eh, bylo ehm, vyvinuto eh, hm, hledně Pakistánu, aby se eh, k tomu připojil. Zajímají vztahy mezi Indie a Pakistánem. Pracuji na otázce Kašmíru. Mě by zajímalo, zda by byla nějaký, nějaká jasná výhoda, kdyby se toho účastnili jako signatáři. Máme představu e, o tom, jaký mají jaderný arzenál, když jsou mimo ten systém. A e, také jsem se chtěl zeptat na JCPOA, ale to už, ta otázka už tady padla. Děkuji, pan Basisku, za PP. Já mám takové e, konstatování. Všichni mluvíme o USA a Rusku, když mluvíme o INF, dohodě nebo o snižování jaderných arzenálů a podobně. Ale z mých zkušeností jsem jasně pochopil, že velmi důležitá rozhodnutí e, přijímají USA, e, Rusko a Čína zůstává mimo jakékoliv uspořádání. Když mluvíme o USA nebo o Rusku, tak mm, je tady Čína, která má téměř stejný jaderný arzenál jako USA. Za těchto podmínek je velmi obtížné respektovat iniciativy z eh, USA a Ruska. Pravděpodobně jenom multilaterální řešení mohou vést k úspěšnému konci. Dále, jak můžeme mluvit o Velké pětce, když nezmiňujeme sekundární hráče jako Pakistán, India, Irán, Severní Korea. Ze strategického hlediska stálí členové Rady bezpečnosti musí být jednotní v tom, že musí tlačit na sekundární hráče, aby zničili svůj jaderný arzenál a pak mohou stálí členové rozhodnout. Jsme daleko od chvíle, kdy nebudou existovat jaderné zbraně v tomto světě. Pravděpodobně ale dojde k skromnému úspěchu na příští konferenci a pravděpodobně klíčové bude, zda bude úspěch v souvislosti s těmi sekundárními hráči. A poslední myšlenka je, um, gratulace Evropské unii k eh, účasti v této politice. v tomto úsilí o likvidaci, o odzbrojení, o likvidaci jaderných zbraní. Jistě se to nestane, ale současně vzhledem k naší pacifistické politice Evropská unie se stala globálně méně vlivná v, tu, v těchto dnech stále více zemí má <clears throat> velký vojenský potenciál, velké vojenské zdroje. <clears throat> Vychází tedy bez toho, aby respektovali mezinárodní práva mm, a e, vynucují regionální řešení, ne ještě globální, díky bohu, ale když mluvíme o středním východě, Libii v posledních týdnech, tak vojenské síly diktují. A vliv Evropské unie ne, nezůstane zachován. My jsme našem výboru několikrát otevřeli otázku, co znamená Evropa bez vojenských zdrojů. Jak můžeme ovlivňovat rozhodování? To je tedy eh, konstatování v souladu s vaším eh, příspěvkem. Na závěr, pouze multilaterálně se nám podaří se dostanou dál na příští konferenci. V tuto chvíli ale nevidím Eh, příliš eh, pozitivní vývoj té konference, ale gratuluji a doufám, že budete úspěšná. Děkuji. Pan Bušner za zelené. Děkuji. Já mám otázku, eh, co se týče nových technologií, mm, především k malým taktickým jaderným zbraním tady vidím největší nebezpečí, že budou nasazeny. Připomeňme si situaci v Kašmíru, kde se o takovém nasazení často mluvilo, nebo mm, různé situace v Iránu. A tady bych chtěl jenom říci, že jsme mluvili o, smlouvě, o smlouvě s Iránem a ta dohodě a ta dohoda ne e, e, přestala e, platit kvůli si, ale víte, že v Iránu jsou velké problémy s revolučních kart a ajatoláhů a tyto problémy budou překonány byly překonány, protože obyvatelstvo doufalo, že jejich obtížná situace bude překonána s, díky jiným věcem, jako zrušení sankcí, což se nestalo. Takže nasazení jaderných zbraní, jak to eh, teď dělá Evropa, to je eh, ten přístup je špatný. My se musíme zabývat tím, jak učinit tu dohodu pro Irán zajímavou, aby byla Eh, akceptovatelná. To tedy ale eh, se děje na ekonomické rovině. Děkuji paní Aguilar za EKR a pak zavřeme tedy kolo otázek. Děkuji. Jenom jedna otázka. Chci se zeptat, jaký je váš názor um, když se podíváme do blízké budoucnosti na Irán eh, v souvislosti s řešením sporu v rámci JCP. Děkuji. Ehm, členům výboru za otázky. My jsme ehm, vyslechli paní Jones, paní Benjona. Ehm, je to poslední týden, kdy jsou mezi námi eh, britští kolegové, takže vidíme, do jaké míry nám budou chybět. To, to všechny byly velmi obtížné otázky. Jsou to otázky, které, s kterými také bojujeme, i my v OSN. Dovolte, abych se zod, pokusila zodpovědět. Eh, JCPO OA, mechanismus řešení sporů. My jsme slyšeli, co řekly tři evropské státy, které spustili tento mechanismus s cílem um, pokusit se zachovat ten rámec. Um, ehm, JCPOA bylo jedním z nejvýznamnějších diplomatických úspěchů v oblasti nešíření jaderných zbraní a my bychom si přáli, aby Iránci ehm, se vrátili k lepšímu respektování a když evropské státy eh, vysvětlili, že s tímto záměrem se snaží eh, připravit platformu, aby eh, mohli přímo angažovat s Iránci a vyřešit ty spory. My jako sekretariát OSN tady nemáme Eh, formální roli v tom mechanismu řešení sporu. V tuto chvíli velice pečlivě sledujeme situaci a pořád říkáme v podstatě to samé. Pokusme se zachovat tuto dohodu a pokud Ehm, tady něco, co eh, se strany budou domnívat, že můžeme udělat, nějakou roli, kterou můžeme hrát, tak to uděláme. Teď ale formální roli nemáme, ale sdílíme cíle pokusit se vyřešit a zachovat tu dohodu. Eh, nový start, úplně souhlasím. Ehm, slyšeli jste mnohokrát v veřejných prohlášeních generálního temníka i v mých eh, opakovaně vyzýváme eh, k prodloužení této dohody. Pokud k tomu nedojde do roka, do února příštího roku, tak to bude poprvé po mnoha letech, že dvě jaderné mocnosti nebudou mít omezený arzenál, což je situace, která bude pro svět nebezpečná. Takže bychom chtěli, aby se tyto dva státy angažovaly a e, e, rozšířili e, dohodu New Start. CTBT, to je čistě dohoda o odzbrojení. Už dlouho tedy na ní čekáme. Doufáme, že vstoupí v platnost brzy a eh, především eh, eh, v Evropské unii i jinde. Všechny státy se k tomu přihlásily, tak to stále zdůrazňují každý rok na vysoké úrovni v OSN. Je tedy konference na vysoké úrovni, na ministerské úrovni. Um, Evropská pozice je velmi eh, komplexní, jistě legitimní bezpečnostní obavy. Přesně na tomto základě ehm, jsou ty pozice různé a eh, komplexní v závislosti na tom, kde ty, eh, se ty státy nachází. Hmm. V jakým aliancím patří první krok konstruktivní eh, diskuse v rámci eh, kompetence o revizi NPT nebo jakékoliv diskuse o odzbrojení je chápat legitimní bezpečnostní obavy všech zemí. Nicméně jsou situace, kdy jsem tedy já pozorovala Eh, například na mm, schůze nebo nebo, nebo na generálním schromáždění, kdy státy nebo aktéři jsou eh, zbytečně tedy nepřátelští v diskusích. A to nepomůže členským zemím. Skutečné věcné diskusy na základě legitimních bezpečnostních obav. Takže myslím, že teď je čas na to, aby se všichni vrátili. A je tady, myslím, hodně členských států, kteří začalo mluvit o tom, že musíme mluvit civilizovaně o těch věcech. A ty členské státy, které to říkají, jsou ty odvážné v tom, že připomínají svým kolegům, že toto jsou důležité diskuse takže mm, mm, ne, e, zničme ty diskuse dřív, než začnou být tedy e, ty věcné. E, my chápeme složité pozice jednotlivých členských zemí. Co znamená úspěch? A to, tuto otázku neustále vracím stranám NPT. Mnoho říkají, že složité, ambiciozní výsledky, jako byl ten z roku 2010, asi nebudou reálné. Já souhlasím tedy s tím názorem, to prostředí nebo situace v tuto chvíli moc nefavorizuje mm, favorizuje eh, příliš ambiciozní eh, konsolidovaný dokument jako výsledek už eh, minimálně roka půl žádám státní eh, strany v NPT, aby se shodly, co by byl úspěšný výsledek, kam se chtějí dostat, jaká je úroveň ambicí a mm, co je absolutní minimum. Poté co státy eh, budou schopni eh, identifikovat společnou vizi potenciálního výsledku v roce 2020, pak mohou začít jednání, včetně formátu výsledku. Není žádná šablona, že ten dokument musí vypadat takto. 2010 to je komplexní dokument, ale Není tam žádné e, jasné pravidlo, že konference musí být tento formát. Je tady mnoho problémů, které e, ty státy musí začít projednávat, tak si vyhrnout si rukávy a začít. A jsou to věci, na které se těším, až pojedu zítra do Ženevy, včetně mých mm, pohovorů s určeným předsedou který eh, bude muset být tedy vedoucí silou, která ehm, spojí ty strany jednotlivých států a začne formulovat ehm, společnou vizi ehm, toho, co by měl být eh, úspěšný výsledek, jako minimum, a také formát toho výsledného dokumentu nebo dokumentů. Indie a Pakistán. Tak to je obtížné téma, eh, obtížně eh, řešitelné. Já jsem nepoužila eh, tu terminologii těch outliers, to jsou tedy státy, které jsou mimo rámec NPT, tak to je velice obtížné. Mm, proč? Protože máme pro eh, p máme ale as, alespoň rámec NPT, ale ty, co nejsou v NPT, tak nemáme multilaterální platformu, která by fungovala. Konference o odzbrojení měla sloužit tomuto účelu. Bohužel um, už více než 20 let eh, tam nebyly žádné věcné diskuse a jednání. Takže tady je Mm, jaksi neexistence funkční multilaterální platformy. Ehm, to, co já jsem tedy řekla k těm neformálním brainstormingovým procesům, v tomto kontextu je to jeden z prvků, kdy jsem řekla, že by tady mělo být více regionálních přístupů. A tím jsem měla nemyslet tyto věci, tyto problémy. Například Indie, Pakistán. Pokud nevyřešíte politické napětí, politické problémy mezi těmi dvěma státy, tak nemohou být jednání o odzbrojení. Takže to není technické téma, které by se mělo e, e, řešit čistě jako jaderné odzbrojení, ale je to součást e, celkového diskursu o politice a bezpečnosti. Jeden zajímavý vývoj, ke kterému tady došlo, je americká iniciativa iniciativa americké vlády, která eh, nedávno tedy eh, mm, zahájila proces vytvoření prostředí pro eh, odzbrojení. Je to americká iniciativa. Zajímavé je, že tam jsou všechny ty, kteří jsou relevantní pro celkové odzbrojení, včetně Indie a Pakistánu. Je to stále tedy ve fázi vývoje ale doufáme, že tyto iniciativy vlastně spojí státy, které jsou jedené eh, státy MPT a ty mimo MPT, tak to je jeden ze zajímavých eh, nových eh, prvků. Je to jedno z nejobtížnější a nejvýznamnějších témat, pokud to myslíme vážně. Já pochybuji, že se nám podaří je přivést do NPT, anebo nebo že tam dojde k nějakým změn, změnám té, té úpravy, o tom pochybuji. Proti antibalistické eh, rakety eh, eh, my nemáme žádnou pevnou představu. As well. Uh, it's been everyone knows that this is a všichni víme, že to je citlivé a mm, důležité téma. My jenom zdůrazňujeme, že pokud nebudeme mluvit o těchto systémech e, protiraketových, tak mm, a celkových tedy systémů, e, mm, tak pro, asi nebudeme, ne, ne, nepřispějeme celkovému odzbrojení a kontrole zbraní. Je to velmi citlivé, velmi obtížné. Podívejte se na Irán. Je CPOA. Tam ne, to nezahrnovalo otázku těch raket, protože to je obtížně řešitelné. Takže já jsem chtěla jenom říci, že e, to byla jenom mezera Eh, v kontrole zbraní, která eh, se musí začít řešit. Vývoj kapacit a expertízy, tak tady je pár problémů, které chci zmínit. Eh, co se týče nových technologií a s tím souvisejících otázek, ano, my potřebujeme, aby Eh, si politici byli, byli více vědomi eh, toho, co se děje z technologického hlediska. Je tady eh, několik zajímavých iniciativ a já doufám, že ti politici, kteří, nebo hm, ti, kteří, ty strategové chodí na ta jednání, tak budou obeznámeni s těmi technologickými aspekty. Jeden příklad těch eh, diskusí kde s více aktéry v prosinci v kontextu otevřené pracovní skupiny kyberbezpečnosti my jsme měli, dostali mandát tedy zorganizovat eh, schůzi C aktérů, e která proběhla v prosinci a více než stovka Mm, zástupců veřejného sek- eh, soukromého sektoru, eh, biznesu i akademiků, kteří pracovali v oblasti kyberbezpečnosti, se sešli v OSN se zástupci členských zemí. Myslím, že tady byla, byl skutečně takový dobrý eh, pocit z této jaksi diskuse přes jednotlivé komunity, které přispělo k lepšímu porozumění, o co, se, o co jde a že jednak také ty strategické politické komunity i technologické komunity se tak seznámily s věcmi, které, kterých by se měly být vědomy a e, takže to jsou kreativnější e, diskusní platformy, které dáváme k dispozici pro diplomatickou komunitu i pro biznis a občanskou společnost. Další téma je širší eh, otázka kapacita vzdělávání jednotlivých členských zemí. Jedno z věcí, kterou tady slyšíme, je, že po studené válce eh, hodně eh, lidí z této oblasti, tak jejich zájem se přesunul tedy z oblasti odzbrojení a kontroly zbrojení, spíše k eh, otázce peacekeeping. A otázka, teď se znovu ale vrací otázka odzbrojení a kontroly zbrojení. A, takže my máme pocit, že tady je najednou větší poptávka eh, školení a budování kapacit, takže my zlepšujeme naše online platformy pro diplomaty, a nejenom diplomatické, eh, komunitu, ale i pro mladší generaci, která, eh, aby měla mm, větší zájem o odzbrojení a kontrolu zbrojení. Minulý týden proběhla ehm, první schůzka Mládež pro odzbrojení v New Yorku To byl první výstup eh, nového mandátu výboru, který začal pracovat, jak se původně, eh, jak se původně zavázal s mladými lidmi. A bude to vlastně první příležitost, kde se nabídne tato možnost eh, mladým lidem, hlavně univerzitním studentům, kteří budou schopni získat tímto způsobem vzdělání v oblasti odzbrojení. My v každopádně tuto činnost stále rozšiřujeme. Politické vedení, toho bychom rádi zaznamenali více, to je pravdou. A v tomto ohledu již proběhla řada kroků i v rámci dohody NPT. Rámec koordinace již eh, byl zasazen původním koordinátorem nebo předchozím koordinátorem byla Čín, novým koordinátorem je Spojené království. Čína se o tuto otázku velmi zasazovala a já vidím, že se o to zasazuje i Spojené království, koordinace pěti kroků proti pěti státům. Nepochybně zaznamenáme politická prohlášení která znovu potvrdí závazky článku 6 NPT. Pokud bychom zvládli do toho zakomponovat všechny tři pilíře, tak by to bylo naprosto zásadní a podle mého názoru by to vytvořilo jasný podklad pro úspěch konference v květnu. A Hodně se diskutuje o tom, jak do celé věci zapadá Čína. Je to značně problematické. Zřejmě se k této otázce budeme muset vrátit a řešit je i v souvislosti s dialogem, který probíhá mezi jadernými státy. Jak říkám, NPT, odzbrojení a vymícení jaderných zbraní je odpovědností všech. Je to společná odpovědnost. Ale 90 arzenálu je v dispozici dvou států, to znamená Spojených států a Ruské federace. A tím se tyto dva státy stávají nositelem výjimečné odpovědnosti. Já neustále je upozorňuji na odpovědnost jaderné velmoci. Je to ale multipolární svět, v kterém žijeme. A to znamená, že se objevují nové velmoci, i ty se budou muset zhostit své nové, nově nabité odpovědnosti. A když hovořím s čínskými kolegy, tak vždy říkám, že skutečnost, že tyto apely zaznívají z různých částí světa, je jen uznáním toho, že Čína je v tuto chvíli uh, považována za jadernou velmoc a s tím se pojí i příslušná odpovědnost. Co se týče OSN, všechny země jsou si partnery při odzbrojení a já velmi už se spolupracuji s USA, Ruskou federací a s Čínou a je to zkrátka tak, že se jedná o vojenské velmoci. My vnímáme jejich stanoviska, vnímáme co by mohlo jejich stanoviska změnit a posunout. To je součástí práce OSN. Já tedy velmi úzce spolupracuji s těmito státy a to je velmi důležité. Malé taktické jaderné zbraně. Jedním z důvodů, proč poukazujeme na dodržování principu zákazu užívání jaderných zbraní, je právě v tom, že se do naší debaty dostává nové pojmosloví. Možná někdy získáte dojem, že pokud se jedná o malé zbraně nebo uh, s malým účinkem, že by mohly být snad i dokonce využívány, že se jedná o taktické jaderné zbraně, jenže oni jsou mnohem větší a mnohem mocnější, než jak byly silné zbraně v Hirošima a Nagasaki. Takže bychom se neměli nechat mást těmito pojmy a opravdu nemohou být tyto zbraně používány k boji. Pro nás je zásadní dodržení principu zákazu jakékoliv jaderné zbraně. To je pro nás zásadní. A já doufám, že všechny jaderné státy se takového závazku zhostí. Já už jsem hovořila o řešení sporů a příslušném mechanismu v souvislosti s Iránem. Já doufám, že se podaří najít řešení tohoto stávajícího sporu. A opět bych poukázala na to, že ačkoliv v tuto chvíli nemáme v této věci žádnou roli, tak pokud může OSN něco vykonat, tak my budeme připraveni a takové role se zhostíme podle potřeby. A opět eh, na to poukazuje z hlediska celosvětového záměru nešíření eh, zbraní. ICPRA e je trvalý, funkční, přetrvávající mechanismus. Já doufám, že jsem se minimálně pokusila zodpovědět alespoň většinu těch dotazů. Merci eh,